On est prêt On est prête Oui, vous êtes très bien accompagné. Mesdames, Messieurs, je vous invite à gagner votre place, s'il vous plaît. Dámy a pánové, posaďte se, prosím. Jsem velmi rád, že vás mohu přivítat na tomto velmi důležitém slyšení organizované rozpočtovým výborem Evropského parlamentu. Jde o financování malých a středních podniků a o úlohu finančních institucí, které pomáhají těmto malým a středním podnikům. Eh, máme tady paní Aider Gardia Zabala Rubial a Liatni Riada, eh, které společně připravili toto slyšení které umožní také výměnu názorů a diskusy. Já jim hned dám slovo. Která, prosím, začnete? Děkuji, pane předsedo. Já budu stručná, protože, jak vidíte, program našeho slyšení je velice eh, intenzivní a už začínáme s troškou spoždění, takže musíme opravdu velice dodržovat časový harmonogram. V rozpočtovém výboru jsme velice často diskutovali o tom, jak zlepšit dopad eh, evropského rozpočtu, jak můžeme pomáhat v našem eh, okruhu, jak pomoci konkrétně malým a středním podnikům, které tak přispívají k rozvoji našich regionů. A proto jsme eh, zvažovali o zorganizování takovéhoto slyšení. A společně s kolegou Liada jsme se chtěli zaměřit na nové finanční nástroje a především na to, jak eh, národní podpůrné banky mohou pomoci financovat eh, projekty malých a středních podniků. To je tedy náš dnešní program. Bylo velice příjemné zjistit, jak se věci vyvíjají. Ze začátku jsme měli velmi otevřenou představu, chtěli jsme dát velký prostor pro diskasy, ale pak stále více a více lidí nás kontaktovalo, aby se také mohli zúčastnit a um, je vidět, že děláme v našem výboru zajímavé věci. Chci tedy poděkovat uh, všem uh, řečníkům a hned předávám slovo své kolegyni Liat. Já také nebudu eh, zabírat mnoho času, protože především chci naslouchat vám. Už dlouho toto téma a tuto diskusi očekáváme. Malé a střední podniky mají tak velký vliv na naše místní a lokální ekonomiky. Například Firska. Představují malé a střední podniky 70 přínosu eh, ekonomice. Velký problém, který máme, je, že velice často jsou jim odmítány úvěry a eh, proto se vlastně vlastně velice přeškrcuje tato aktivita. Jsem tedy velice ráda, že k tomuto tématu dnes budeme mít eh, rozpravu. Podobně jako eh, kolega Gardia Zabal, já také určitě špatně eh, vyslovuji vaše jméno, omlouvám se za to. Tedy společně se budeme snažit dodržet tady tento program a budeme se snažit dohlédnout na to, aby určitý prostor pro otázky byl. A pustíme se hned k prvnímu řečníkovi. Také Doufám, že dobře eh, vyslovím Antoine Kero Miso eh, z Evropské komise. Máte slovo. Děkuji. Děkuji vám za pozvání. Regulační rámec finančních nástrojů, ke kterému tady stručně mám hovořit, je velice eh, nedávno vzniklý rámec Eh, víceletý finanční rámec, který teď platí, je první, který nám dává celou takovou sérii nástrojů, eh, které zapadají do finančního nařízení. A eh, my jsme stále vlastně ještě v procesu, v procesu učení se, v takovém zajížděcím období a budeme to také zkoumat v nadcházejícím e, hodnocení v polovině období e, MFF, kde chceme e, soustředit zkušenosti s tímto rámcem. Je to tedy proces, kdy se stále učíme a chceme tedy mít přehled všech těchto nástrojů, za zakořeněném v tom společném finančním nařízení. A pak eh, tady eh, budou jistě ještě další eh, možnosti konvergence. V tomto regulačním rámci jsou takovéto principy. Základem jsou tady granty, které eh, mohou vytvářet eh, trh a vytvářet eh, prostor. Pro tímto rámcem vytváříme určitý prostor, kde již existují určité subjekty a existují tady již dříve existující eh, pravidla, kterým se musíme přizpůsobit, které musíme respektovat. A proto potřebujeme flexibilitu a řekl bych, že náš regulační rámec je výsledkem eh, takového dialogu mezi komisí a legislativními orgány, což je Rada a parlament, kdy vy nám tady eh, poskytujete určitou flexibilitu, ale žádáte za to na oplátku eh, informování, pravidelné informování a skládání účtů. Eh, protože je třeba samozřejmě zajistit kompatibilitu s tržními podmínkami a když děláme určitý návrh nového MFF, tak nemůžeme předpokládat, jaké budou finanční podmínky Ehm, potřebujeme tedy takovou flexibilitu, ale za to eh, si zasloužíte eh, náležité informování, výkaznictví a také eh, sledování proveditelnosti. Prostě je možné zastavit určitý finanční nástroj, když dobře nefunguje. Takže flexibilita a skládání účtů. Jak dosáhneme flexibility? Ehm, máme určitý soubor základních eh, pravidel, eh, jsou to dva články, eh, ve kterých je to definováno a některé základní, některá základní pravidla. Například je, že je třeba řešit ehm, problémy, které mohou vznikat na trhu, Eh, je třeba předkládat projekty, které jsou životaschopné, je třeba také zajistit eh, určitou adicionalitu Musíme respektovat eh, pravidla hospodářské soutěže, nesmíme dopustit eh, zkreslení hospodářské soutěže. Dále chceme dosáhnout určitého pákového efektu. To je jeden z důležitých argumentů eh, na oporu, že vlastně každé vložené euro musí přinést ještě další eura dopadu. A pak je tady také otázka ehm, zvládání rizik. Každé riziko, které pod, vstoupíme, musí být kryto eh, rozpočtovými závazky, což je hlavní rozdíl mezi finančním nástrojem a investičním plánem EFSI, kde eh, tady máme určitý eh, podívejte, tady máme tady 16 miliard záruky roky, to, a to pokrývá 50 těch potřeb. To jsou teda základní pravidla. A pak v každém základním eh, aktu máme eh, povolení použít finanční zdroje. To, to nejde příliš eh, daleko do podrobností parametrů finančního nástroje. To je ponecháno na komisi. A tady je právě ten prostor pro flexibilitu. Jak tak probíhá skládání účtu? Za prvé, Především je tady monitorování, eh, tedy srovnávání eh, s výsledky. První kritérium je sledování pákového efektu, to je relativně snadno eh, spočítatelné a pak je tady také vlastně testování trhem. Finanční nástroj se ověří tím, že je na něm na trhu poptávka. Všechny tyto ukazatele Eh, jsou pak sledovány ve výkaznictví. Je tady celá řada možností, jak je posoudit. Jednou, každý rok je tady výroční zpráva, kde se sleduje řada parametrů, eh, jak to stanovuje článek 140 odstavec 8 o tom, jak má vypadat tato zpráva, toto podávání zpráv. A pak je tady otázka eh, kontinuity podmíněné výkonem. V polovině eh, období bude provedeno hodnocení, kdy vám předložíme hodnocení, kdy bude možné do jisté míry v druhé polovině MFF eh, provést novou kalibraci eh, všech různých veličin a to podle toho, co se očekává, jaká jsou očekávání a co zatím vším stojí. A pak jsou tady Eh, rozpočtová opatření, která budou přijata. Tyto nástroje mohou být eh, implementovány přímo komisí, ale to bych řekl, že je spíše výjimečné, nebo nepřímo tím, že to bude svěřeno určitým entitám a takovéto entity. Eh, ty jste také vy ve finančním Um, nařízení vyjmenovali. Je to samozřejmě EIB, ale také vnitrostátní uh, banky, zejména investiční banky, tak jak je to v článku 58 slavec 1c. Každá tato skupina uh, na uh, subjektů, ať už je to EIB nebo vnitrostátní banky, mají určité komparativní výhody. EIB samozřejmě je velice dobře postavena, aby pokrývala všechny členské státy a zajistila co nejširší země, zeměpisné e, pokrytí. NPB e, mají zase dobrou znalost e, konkrétních podmínek v daném místě a mohou být velice dobrým partnerem pro decentralizované řízení. A jedna z výzev kdy v tomto eh, období záběhu se snažíme ještě všechno zvládnout, je, že chceme, aby všechny tyto instituce eh, spolupracovaly. Budeme hovořit také o malých a středních podnicích a k tomu bych dodal jedno vysvětlení. Eh, tyto mm, svěřenecké entity, kterým, na které delegujeme pravomoc Tady eh, právě zejména EIB eh, budou poskytovat buď kapitál, nebo bude poskytovat půjčky eh, a přímým příjemcem nebude malý a střední podnik. My budeme postupovat prostřednictvím prostředníků, zejména obchodních bank, například nástroj pro mikrofinancování, také počítá i s nebankovními Eh, ústavy. A pro malé a střední podniky tady eh, nebude nutno stěžovat si na příliš velkou zátěž evropských eh, pravidel, protože vlastně ty prostředníci budou postupovat běh, prostřednictvím normálních, běžných, osvědčených postupů. Na závěr dvě věci. Je síla tohoto rámce a velké výzvy silné stránky tohoto rámce. My tedy myslíme, že jsme eh, dokázali vytvořit vyvážený soubor pravidel na základě těchto charakteristik eh, kompatibilita s trhem a eh, skládání účtů, veřejné skládání účtů. To znamená, že si myslíme, že v hrobých rysech je to vyvážené a je to v pořádku. A tento určitý úspěch je také eh, možný díky tomu, že tady dosáváme eh, určitou eh, poradenskou službu od EIB, ale také jsme v kontaktu s těmi národními podpůrnými bankami to využíváme tedy i té znalosti, eh, kterou tyto banky mají eh, na trhu. Možná vás překvapí, nevím, to se ukáže v rozpravě, že jedním, jednou ze silných stránek je právě transparentnost. Eh, než se budou definovat aspekty regulačního rámce, máme tady také soubor pravidel a je poskytnuta informace. Teď uvidíme, eh, jak bude možné tuto informaci využít. To bude další výzva. Další silnou stránkou je to, že se opíráme o eh, veřejno, veřejnoprávní finanční instituce, což jsou profesionální partneři, které, kteří znají situace na trhu, Eh, znají všechny příslušné subjekty a to je velkou silou celého tohoto systému. Eh, na závěr výzvy. Já se hovořím o tom regulačním rámci, nikoli o financích obecně, Mm, nikoli o finančních či ekonomických výzvách obecně. Je tady jedno, jedna výzva, o které musíme hovořit a to musíme skromně eh, přiznat, že jsme stáli ještě v takovém záběhovém eh, období. A to je na jedné straně to zadání formulováno eh, z naší strany komise, kde máme určitou, určité know-how u těchto složitých finančních nástrojů, ale také tady například využití řídicích orgánů, orgánů. Jedno, jeden aspekt to je eh, například eh, oblast eh, zemědělství, kde je to také obtížné, ale jistě se nám podaří použít takové finanční nástroje. Je tady otázka subjektu na kontrolní straně, tedy parlament, rada, a e, pak e, můžeme říct, že my máme e, k dispozici informaci, protože máme všechny ty parametry, o kterých se má informovat a je tedy na nás, jak tu informaci je možné interpretovat. Nejde jen o to posoudit pákový efekt a nejde jen o to posoudit dopad, je také nutné měřit, do jaké míry je trhu odpovídá příslušný finanční instrument a vyžaduje to určité know-how, které kolektivně postupně získáváme. Další výzvou a pro nás, pro komisi, když prezentujeme tuto legislativu, je to důležité, že je třeba zvýšit naši Eh, schopnost eh, co nejpřesněji eh, identifikovat nedostatky na trhu, no, selhávání trhu, kde, v kterých sektorech existuje opravdu selhávání trhu. Na to není žádný, žádný vědecký vzorec, jak toto prokázat. Je třeba provést posouzení a sledovat celou řadu různých aktérů a pak se rozhodnout, zda použít eh, například eh, cené papíry, do jakého množství, jak kalibrovat eh, ty finanční nástroje a jak změřit tu, tu mezeru v financování, která existuje například u malých a středních podniků. U malých a středních podniků při finančním posouzení není moc jednoduché posoudit, zda to selhání trhu je na straně Eh, nabídky nebo na straně poptávky. Zda je to na straně bank nebo na straně těch podniků. A eh, je třeba do tohoto posuzování více investovat, aby bylo možné lépe eh, nastavit finanční nástroje. A konečně musíme rozšířit kanály realizace, nejen vymyslet nové kanály, ale také e, umožnit tomu, aby již existující kanály mohly spolupracovat. E, potřebujeme tedy podporu pro malé a střední podniku. Máme tady e, centrálně řízené nástroje EU, různými způsoby řízené. A i když se nám daří dosáhnout určité konvergence, tak přece jen tady jsou prostě různé oblasti, které je třeba řešit sdílíme eh, řízení spolu s eh, iniciativou malých a středních podniků a také investičním plánem. Chceme toto všechno zkombinovat dohromady na určitém základě a to vůbec není jednoduché. To také dokazuje, že potře- kriticky potřebujeme eh, odbornou pomoc. Řídící orgány, mm, a zúčastněné subjekty potřebují, potřebují vyšší pomoc, aby vše zvládli. Děkuji vám za pozornost a jsem připraven odpovědět na otázky. Bien, merci. Děkuji vám, pane řediteli. Takže ten regulační rámec je definován. Máme 10 minut na otázky a odpovědi. První je pan Fernandez, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, chtěl bych poděkovat výboru za zorganizování tohoto slyšení či semináře, ať už to nazveme jakkoliv. A chtěl bych poděkovat řečníkovi. Mám dotaz. Všechny finanční nástroje, které se teď používají, Eh, byly vytvořeny eh, s cílem povzbudit eh, kreativní Evropu a všechny vlastně již byly jaksi spuštěny. Ptám se, pokud byly spuštěny, proč tady dochází k těm prodlevám? Některé členské státy využívají těchto nástrojů, aby zabránili e, do jisté míry privilegovanému přístupu k poskytování finančních e, prostředků. Za druhé, ten pákový efekt je to něčím, co bylo skutečně od začátku takto e, plánováno, anebo je to něco, co vyplynulo z průběhu i uplatňování. Další řečníci. Můžete se rozdělit, kdo začne. Děkuji za ten příspěvek. Já se domnívám, že spíš jde o to, jak to vše naplánujeme, jak tu informaci učiníme přístupnější. Opět se vracím k naší zemi, ale eh, je to prostě tak, že to znám nejlépe a eh, zatím je to pro naše malé a střední podniky obrovsky obtížné eh, žádat o finanční prostředky z fondu Evropské unie a jde o to, jak toto změnit jak eh, vlastně ty jednotlivé nástroje učinit přístupnější a zjednodušit ten postup eh, protože nějaký eh, podnikatel z malého či středního podniku o tom opravdu nic neví, o těchto administrativních krocích a potřebuje mít informace, potřebuje mít přístup i k určité reklamě, která zatím neexistuje. Předseda, prosím. Ano, děkuji vám za toto první vystoupení, kde jsme viděli, že tady jsou určité podobnosti eh, s diskusí, kterou jsme měli na téma EFSI, čili otázka, jak předat eh, informace k řídícím orgánům, zejména krajským či dokonce lokálním, jak toto uspůsobit malým a středním podnikům jak tyto finanční nástroje eh, zvládnout. My jsme se právě obávali, že tady není dostatek zkušeností eh, pro zvládání takovýchto finančních nástrojů. Eh, víme, že tady se řada věcí spojuje s tím eh, přeskumem eh, rámce v polovině období. Já nevím, jestli je možné některé věci říct již nyní, ale zeptala bych se, na jakých konkrétně směrech pracuje komise, aby se odstranily problémy, které v této chvíli vypadají, že stále ještě existují při používání finančních nástrojů. A ty, které nefungují dostatečně dobře, jaké konkrétní problémy u nich byly zjištěny a co je možné udělat, aby v budoucnu takové nástroje fungovaly. Já bych si dovolil také položit otázku. Máte pocit, že ten regulační rámec je dostatečně pružný, aby umožnil rychlé intervence a účinné intervence? Evropa v řadě případů eh, se prezentuje eh, určitým eh, souborem regulačních opatření a podmínek. A já se vás ptám, pane řediteli, zdali máte pocit, že nástroje, které máme k dispozici, jsou adaptovány na rychlé přijímání rozhodnutí. Pokud nejsou žádné další dotazy, tak dáme slovo našemu hostu. Prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Pokud mohu začít eh, vaší poslední otázkou, jak už jsem vysvětlil, máme dost velký objem flexibility v tom regulačním rámci. Pokud vznikne nový finanční nástroj, tak, je, eh, tak stačí, aby program na to pamatoval, Eh, prostě eh, ty programy mají, eh, dejme tomu, za cíl infrastrukturu, inovace, malé a střední podniky a tak dále a nečekané situace, takže my nemusíme modifikovat pravidla a právní rámec, abychom postupovali dál. Máme jedno první pravidlo, které nás nutí, abychom udělali hodnocení ex ante, Eh, takové předběžné eh, hodnocení. Eh, můžeme to, dejme tomu, zjednodušit, ale vždy potřebujeme určitou analýzu, abychom mohli kalibrovat ten systém pomoci. Takže globálně řečeno máme dobrou rovnováhu. Máme ještě s tím vylaďováním určitou práci a potom také je zapotřebí, abychom Eh, tak trochu eh, otevřeli, eh, zpřístupnili, zprůchodnili ty jednotlivé jednotlivé kategorie. A k otázce pana Fernandese, tak naše zkušenost je taková, že tyto nástroje jsou vlastně pokračovatele již předchozích nástrojů, začaly fungovat velice dobře, bez eh, nějakých prodlení, to je například eh, případ Kosme, Horizontu 2020. Tam, kde už to na něco navázalo, tam to bylo rychlé. Ty nové nástroje potřebují delší přípravu. To je určitá lekce. Není to ovšem otázka obsahu, ale technických parametrů. Když musí musíte vytvořit nový nástroj, tak prostě musíte analyzovat trh, musíte zjistit, zdali finanční instituce jsou Eh, připraveny, zdali tady není zapotřebí určité osvětové kampaně, aby vznikla určitá poptávka a tak dále. Je pravdou, že v těch strukturálních fondech eh, vnímáme eh, globálně, a teď nemyslím jenom finanční nástroje, vnímáme globálně, že jsme prostě pozadu oproti tomu, co jsme si stanovili. Je to globální situace, týká se to pouze a jedině finančních nástrojů. U těch finančních nástrojů, DG, DG Regio vyvinulo velké úsilí, aby udělalo větší osvětu kolem jejich využívání. Podle operačních programů na papíře ten cíl je, dejme tomu, eh, již splněn, ale u toho náběhu eh, tam prostě je třeba si uvědomit, že většina finančních nástrojů se eh, spustila na konci toho předchozího období a ještě předtím, než prostě nastalo to nové e, období. Ohledně pákového efektu, to, co teď vidíme, co brzy v červnu uvidíte v naší finanční zprávě e, o roce 2015, tak e, finanční nástroje jsou prostě poskytovány, eh, zpřístupňovány podle plánu. Někdy je to dokonce i v předstihu. Eh, ohledně dostupnosti informací, především pro malé a střední podniky. Tady zase musíme dělat rozdíl mezi dvěma úrovněmi. Eh, je jasné, že tady prostě je ještě zapotřebí technické pomoci, eh, pravidla eh, v MFF a v tomto nařízení byla zjednodušena ve srovnání s předchozími CPR. Takže problém pro malé a střední podniky je takový že vlastně, či je to jinak, eh, malé a střední podniky nemusí už hledět k Evropské unii pro eh, financování, mohou eh, se obrátit na ten venture kapitálový fond či investiční fond a ve svém přístupu budou chtít vědět, zdali ten fond je podporován, či lépe řečeno nebudou vědět, zda je ten dotyčný fond podporován Evropské, Evropskou unii a e, vlastně to ani vědět nepotřebují. My řadu z těchto fondů poskytujeme, podporujeme a má, e, ty investiční fondy mají dost prostředků, e, aby mohli vyhovět požadavkům. A pokud, dejme tomu, ty malé a střední podniky jdou po půjčkách, tak zase Eh, nechtějí nějakou novou podporu, chtějí eh, půjčku a pokud eh, jsou malé a střední podniky, tak mají určité svědky a zase tady je určitý problém. Ten finanční nástroj Unie vlastně pomohá bankám, aby Eh, poskytovali ty půjčky, protože je tam systém těch záruk a tak dále. A řekl bych, že finanční eh, prostředkovatelé banky si velmi dobře uvědomují, eh, jak tyto možnosti fungují. V našich dohodách s CIABF a s dalšími hodně klademe důraz na marketing těchto všech nástrojů, takže se tam pořádají různé osvětové eh, akce a eh, tak dále. A pak se také obracíme víc na členské státy, kde ten finanční průmysl není až tak rozvinutý. To je ovšem, musím říct, taková globální výzva, protože to zase neodpovídá striktně nebo neznamená striktně nějakou otázku pro pravidla. Ta pravidla musí být stejná, ale zároveň musíme se snažit zajišťovat finanční podporu rovnoměrně. A kromě těch čtyř, pěti, šesti států Unie, které jsou velice, velice dobře eh, eh, již obeznámené a zkušené s využíváním těch finančních nástrojů, těm ostatním je třeba více pomáhat. Takže eh, pak je tady ještě otázka těch finančních vztahů. Brzy přijde komise s návrhem, máme již společně naplánovanou konferenci v těch finančních nástrojích nich eh, můžeme dosáhnout ještě určitého většího zjednodušení, co se týče těch vykazovacích požadavků. Například eh, my tady máme ten požadavek eh, u ostatních výdajů, abychom měli ty údaje skladované sedm let, e, ve většině případů finančních trhů je to pět let, takže zase tady půjdeme asi touto cestou, abychom to zatraktivnili. A u těch finančních nástrojů, které jsou nad e, plánem či pod e, časovým termínem, tady vlastně ne, potřebujeme nějaké velké změny pravidel. A pokud ano, tak eh, tady prostě budou určité eh, drobné změny v tom omnibusu, ale čím se zabýváme do větší hloubky je následující věc. Pokud chceme, aby nějaký orgán eh, ještě uplatňoval svá pravidla, nad rámec toho základního, tak to je prostě možné, protože s CPR a se základním aktem to je umožněno, ale z takového toho čistě prakticky technického hlediska to zatím ještě zkonkretizované není a na to se budeme muset zaměřit. Předseda, děkuji vám. Takže tím jsme ukončili ten úplně první bod. Máme regulační rámec a slyšení teď bude probíhat ve dvou fázích. Nejprve jsou tady finanční nástroje, které jsou součástí toho sdíleného eh, managementu a v druhé části se budeme eh, zabývat finančními nástroji, které jsou předmětem centralizovaného řízení. Ta první část eh, o sdíleném řízení je otevřena, bude otevřena dvěma e, řečníky, každý z nich bude mít k dispozici 15 minut. První je paní Patricia Volinská Bartkevič. Omlouvám se, zdali jsem to její e, jméno nevyslovil úplně přesně. A ta je odpovědná za divizi na e, v bance BGK, což je státní banka Polska. Prosím, paní, eh, máte slovo. and Děkuji za tuto eh, zajímavou debatu o finančních nástrojech. Především dovolte, abychom se eh, představili. Naše banka je ta národní podpůrná banka pro Polska, zřízená v roce 1980. 1924. Eh, my eh, provádíme eh, různé činnosti a například se účastníme na finančních instrumentech. Účastnili jsme se toho tedy v tom předchozím programu období na leta 7 až 13. Když se podíváme na programy eh, politiky soudržnosti v Polsku a jakým způsobem ten systém funguje, tak je třeba říci, že náš polský systém je rozdělen mezi centrální orgány a mezi silné samozprávné regionální celky. My máme tedy v těch předchozích v těch předchozích strukturálních rámcích jsme měli eh, značný počet prostředků, ale eh, pouze méně než 1% bylo věnováno finančním nástrojům. Eh, náš šlo o revitalizaci městského prostředí a e, o sociální ekonomiku. E, my jsme přítomní v různých rolích, ale také je třeba říci, že značná část těch e, alokací finančních nástrojů se odehrávala v regionálních programech. Polsko má 16 samozprávných celků a naše banka BGK sehrává různé role eh, v implementačním procesu. My jsme začali eh, jako eh, prostředník pro výplatu různých fondů, včetně fondů zemědělských. Také jsme, souviseli, také jsme sloužili jako eh, finanční prostředník eh, u městských projektů a nadále eh, pracujeme na iniciativě Jeremy v šesti regionech. Týká se to operačních programů rozvoje východních regionů Polska. Uskutečnili jsme pilotní projekt pro jeden projekt ISF a byl to projekt velice úspěšný v oblasti sociální ekonomiky. Kromě toho později jsme eh, převzali řízení garančního fondu eh, pro program centrální vlády. A nadále jsme pracovali na implementaci jako implementační orgán eh, pro Technology Credit Fund, což je tedy na finanční pomoc. Z implementace finančních nástrojů v předchozím období jsme se lecos naučili. A já bych chtěla v prvé řadě zdůraznit to, že jsme se zhodli na tom, že finanční nástroje eh, mohou být velmi, velmi přínosné, což možná na začátku nebylo zcela eh, jasné. Nicméně díky tomu, že ty finanční nástroje mají eh, tedy periodický charakter a opakují se, je možné se leco spoučit a dále to, eh, eh, dále to rozvíjet. My jsme de facto spolupracovali jak s veřejným sektorem, tak se sektorem soukromým a z toho vznikl značný multiplikační efekt a podařilo se nám zaplnit na jednu mezeru na trhu. Do určité míry se nám podařilo v rámci té Eh, v rámci iniciativy Jeremy eh, dosáhnout eh, opravdu značného úspěchu, poněvadž se nám podařilo vytvořit systém, který dokázal flexibilně reagovat na potřeby trhu. Také můžeme hovořit o značném pákovém efektu. Protože dnes už se pouštíme do třetího kola Eh, programů eh, v jednom z regionů. Čili dá se říct, že ten první krok eh, byl dosažen a naplněn v roce 2013 ke konci roku. Pro nás byl velmi důležitý mm, právní rámec, ale ten vlastní rámec, který byl poměrně jednoduchý a přehledný, byl doplněn obrovským počtem dalších předpisů. A je třeba říci, že jsme se museli mnoho naučit a učíme se pořád. A byla by strašná škoda, kdybychom o, e, tuto, o toto know-how přišli. To by bylo velmi rizikové. My jsme totiž vytvořili určitý systém a ten systém je teď třeba rozvíjet dál a ne se vracet znova na začátek a začínat od nuly. Stálo by za zmínku, že ten implementační proces má také e, kladné stránky z našeho pohledu. K patří to, že eh, máme poměrně malý počet celkem jasných předpisů, eh, které dávají členským eh, státům možnost vytvářet si finanční instrumenty na míru podle potřeby trhu. V podstatě jde o to, aby se zaplňovaly ty tržní mezery, které jsou nejblíže právě tomu sektoru malých a středních podniků. Čili chceme dosáhnout toho, aby ten efekt pro malé a střední podniky byl co nejlepší. Tady byla podstatná flexibilita je třeba říci, že <clears throat> to, co jsme se naučili, to se eh, nestratilo. Eh, další eh, pozitivní věc byla ta, že ty podrobnější předpisy byly většinou známy ještě před zahájením implementace. Bohužel ne vždy a bohužel tady spíše v menšině případů. A co bylo také dobré, tak potom ty implementační předpisy opravdu byly psány tak, že vyjasňovaly situaci a nepřidávaly žádné další e, nová pravidla. E, k pozitivům patří také to, že jsme měli velmi e, silné pracovní vztahy, které se týkaly hlavně tedy toho, že se Eh, toho proudu a výměny informací mezi komisí, členskými zeměmi a eh, institucemi, jako jsme my. Eh, pak tady máme ještě seznam věcí, které byly méně pozitivní a příliš nefungovaly. A k tomu patří to, že pravidla v těch prováděcích předpisech často byla příliš složitá a preskriptivní. Mm, také jsme eh, tady měli mm, prostě předpisy, které byly eh, celkem eh, příliš, příliš podrobné a mm, spíše překážely. Další věc je, že opravdu není možné měnit pravidla během hry protože to potom eh, nikdo neví, co z toho přesně vzejde a ty efekty potom jsou spíše, spíše negativní. No a další takové negativum bylo, že ten systém vznikal z hora dolů, což tedy eh, z hlediska Eh, příjemců financí a zprostředkujících eh, institucí rozhodně není optimální. No, eh, jaké jsou výzvy v současném období? Máme tady citát Antoána Senexiperiho, který říká, že dokonalost je dosažena ne tehdy, když už se nedá nic přidat, ale když nic nechybí. Takže ještě jednou, eh, jaké jsou výzvy eh, v současném období. Eh, opět je zde příliš velká míra nejistoty, která se týká toho právního rámce. My máme mnoho pravidel v CPA 1303 a v delegovaných aktech. Eh, nevím, jestli toto je skutečně flexibilita. Eh, dále, nadále přetrvává nešvar, že nové podrobné předpisy se objevují a zveřejňují v době, kdy už jsou projekty rozjeté. A Občas se právě jaksi v průběhu hry objevují nová pravidla, které jsme dříve nevěděli. No a nyní, eh, jaký je rozdíl eh, mezi tím předchozím obdobím a současným předchozím. V tom minulém období 7 až 13 eh, jsme měli těch právních pravidel poměrně málo a podrobných předpisů také. Dnes Eh, už máme takových předpisů, které jsou komplikovanější, celkem 11. Eh, dobré v minulém období bylo to, že jsme měli volné ruce a mohli jsme si vytvář, vytvořit vlastní tržně orientovaný systém poptávky malých a středních podniků. Dnes ovšem eh, jsou nová pravidla a ta neodpovídají tomu systému, který jsme tady vytvořili. Samozřejmě, že se musíme naučit systém optimalizovat, to je jasné, ale eh, proč musíme tedy opouštět to, co jsme se naučili? Flexibilita, to je velká výzva a flexibilita nemůže fungovat bez eh, Eh, nových pravidel a mm, bez jakési, jakéhosi manevrovacího prostoru a ponechání jisté volnosti eh, v tom eh, systému například finančních prostředníků a podobně. Čili pokud chceme, aby naše kanály fungovaly lépe, aby byly širší, tak je třeba skutečně eh, tuto výzvu nějakým způsobem splnit. My máme v té současné politiky soudržnosti v Polsku k dispozici zhruba 4 miliardy eur na finanční nástroje. To je zhruba čtyřikrát tolik než minulé období. No a my se toho chceme účastnit a chceme mít možnost spolu vytvářet systém, který bude odpovídat tržnímu systému v řadě regionů naší země. No a co bychom tady ještě chtěli dodat? Eh, my prostě nepotřebujeme zbytečně podrobné předpisy. My prostě potřebujeme určitou, určitý základ, a potřebujeme dosáhnout určité míry flexibility a transparentnosti tím, že pro granty, pro finanční nástroje budou prostě jednotné. Pokud je třeba předkládat eh, faktory, abychom dokázali, že konečný příjemce projekt eh, implementoval eh, v souladu s cíly a musíme to tedy předkládat při eh, tedy poskytování garancí, tak to není v souladu s tím duchem trhu, společných pravidel a podobně. Čili eh, tady opravdu není důvod zavádět takováto pravidla pro evropské fondy. A pak tady ještě druhá věc a to je administrativní zátěž. Bylo by dobré, kdybychom neměli tak tuhou regulaci, jako jsou ty posudky ex ante, poněvadž to znamená, že řídící orgány Eh, musí ex ante analyzovat operační programy, finanční instrumenty a také eh, pro garance. To jsou tři posudky ex ante. Já si myslím, že to je prostě příliš mnoho a eh, prostě není možné to všechno uvést do souladu. Či my skutečně musíme uvažovat o tom, jak zjednodušovat proces, nikoli jak multiplikovat administrativní zátěž, jak je tomu teď. Já vám děkuji za tuto debatu a domnívám se, že eh, to, takováto debata může pozitivně ovlivnit implementaci současného eh, programového období. Merci pour... Já vám velice děkuji za všechno tato upřesnění a za to zdůraznění nutnosti zjednodušení při všech jednotlivých fázích, aby to nebylo jako svěrací kazajka. Dalším řečníkem je pan Alexandr Bartel, který má na starosti hospodářskou politiku, politiku v oblasti životního prostředí a energetiky v ZDH, e, Německé konfederaci Eh, odborných eh, pracovníků a rovněž je šéfem pracovní skupiny eh, pro malé a střední podniky. Prosím, máte slovo, pane kolego. Pane předsedo, dámy a pánové, já vám děkuji za pozvání do Bruselu. Zejména tedy v souvislosti s tímto důležitým tématem o financování středního stavu. Já z hlediska eh, tedy německého bych řekl, že tady zhruba jedna, jeden milion eh, podniků, které zaměstnávají celkem 5 milionů lidí. 80 eh, řemeslných podniků mají, více, mají méně než 5 zaměstnanců a přes 90 mají obrat do 1 milionu eur. A bylo už řečeno, že e, tyto podniky nepotřebují finanční instrumenty, ale úvěry. A to znamená, že e, hlavními zdroji financí pro střední stav a tedy malé střední podniky e, jsou úvěry. Eh, v Německu naštěstí máme docela silný systém eh, lokálních bank, jsou to eh, spořitelny a finanční družstva, které přebírají značnou míru toho financování malých středních podniky, podniků. Čili je to vlastně takový ten princip, jak si podnikové banky. Ale samozřejmě tam, kde finanční instituce nejsou schopné plnit své funkce, no tak eh, mm, potom ani tyto finanční instrumenty nepomohou. A my tedy v současné době vidíme poměrně eh, velké ohrožení pro eh, současné fungování úvěrových institucí zejména vůči svému střednímu stavu. A tady by možná mohlo dojít k jejich nahrazení. A to se týká také e, toho financování středních podniků. Já musím e, e, výslovně poděkovat Evropskému parlamentu, že se zasoval za tento korekční faktor v Evropě. My říkáme, že předpokladem fungování eh, je to, že navzdory, navzdory Bazileje 3 ten finanční a úvěrový systém pro malé a střední podniky musí zůstat eh, dostatečně fungující. Eh, my tedy víme, že tento korekční faktor má zůstat jako mm, trvalý, trvalá záležitost, přičemž po dvou letech by měl být podroben přeskumu. Samozřejmě tento korekční faktor se musí eh, sledovat a eh, kontrolovat, možná aktualizovat, ale zase mm, nebylo by dobré, i kdyby tady co dva roky byla eh, významná změna, to by potom eh, nepomohlo. Co potřebujeme navíc a co naopak nepotřebujeme, tak to z našeho hlediska eh, jsou ty přehnané eh, požadavky na vedení statistik, které vyžaduje k úvěrům Evropská centrální banka. I v tomto bychom parlamentu chtěli poděkovat, že spořádal eh, alespoň neformální slyšení na téma smyslu plnosti eh, eh, těchto statistických povinností i pro malé a nejmenší úvěry do nějakých 25 tisíc euro. Takže to eh, by skutečně pro naše malé družstevní spořitelny a, a malé banky eh, byla značná zátěž. Co potřebuje střední stav, a to nejenom v Evropě? Já bych eh, možná citoval pana poslance Karase v návrhu iniciativní zprávy a sice diversifikovaný finanční sektor, a který nabízí širokou paletu finančních nástrojů na míru, tak, aby to nejlépe odpovídalo potřebám malých a středním podnikům. Tak to z našeho hlediska opravdu Eh, potřebuje ten, ten malý a střední eh, sektor, čili eh, ten se nemůže financovat na kapitálovém trhu, ale spíše přes úvěry. Máme tady i už různé záruky dodavatelů a podobně. Tady, tady máme určitý systém a pak potřebujeme také určité mm, programy podpory které si navzájem nebudou konkurovat. Eh, takovým malým příkladem by bylo toto eh, prostřednictvím EFSI eh, financuje EIB prostřednictvím jedné holandské banky kredit lokální lokální půjčky. Tak to funguje v Holandsku. My jsme se v Německu zajímali o to, jestli by to možná něco takového mohlo, mohlo být také u nás a zjistili jsme, že to vlastně eh, neexistuje a není to třeba, poněvadž máme podobný nástroj eh, a zdá se nám, že eh, de facto by bylo dobré, kdybychom měli lepší transevropskou koordinaci toho, která země bude nabízet jaké instrumenty. Děkuji vám. Merci, monsieur. Děkuji vám za předložení stanoviska za malé a střední podniky. A případně jste řekl, že to, co potřebují e, pro svůj rozvoj, není nějaký nástroj, ale určitý úvěr, e, prostředky. Pokud možno, e, s jednoduchým provozem aby to nepředstavovalo ještě velkou zátěž. A teď se podívám na naše kolegyně a kolegy, zdali nemají nějaké dotazy, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já mám otázku a také vlastně takový komentář e, k paní Volinské. Byl jsem trošičku zmaten Eh, téměř jsem eh, ztratil souvislosti, když jste hovořila o těch lekcích eh, z let 2007 až 2013. Byl bych rád, kdyby se to trošičku rozvedla, protože jak ta pozitivní, tak ta negativní byla vlastně tak trochu společná či, či stejná na jedné straně tohle, ale na druhé straně vlastně ne a tak. Možná, že jsem nedostal, nedával dost pozor, ale skutečně by mě zajímalo, zdali je z čeho se poučit, zdali jsou tam konkrétní příklady nějakých odlišných kultur, z kterých se můžeme nějakým způsobem poučit do budoucna. A pak ještě něco. Pokud jsem vám dobře rozuměl, ano, jak to řekl pan předseda, zjednodušení pravidel. Tam bych s vámi souhlasil, ale když se eh, hovořilo o nutnosti té analýzy ex ante, tak jste mi připadala trochu frustrovaná v tom smyslu, že to začíná být příliš zatěžující. Já nechci hovořit za všechny politické frakce, protože jsou, eh, myslím, mezi námi určité drobné rozdíly, ale je to celkově směr, kterým se chceme ubírat. Prostě chceme vědět předem, kam e, dáváme peníze daňových poplatníků. Takže k tomuhle možná také ještě nějaké vysvětlení, protože to je přesně to, co potřebujeme. Potřebujeme e, to akorát zefektivnit, výrazně zefektivnit a zjednodušit. Prosím. Předseda? Eh, děkuji. Další je pan Olbricht. Ano, děkuji. Já si myslím, že v rozpravě kolem revize víceletého finančního eh, rámce je třeba eh, si uvědomit, že ty věci je třeba a je nutné řešit v rámci tohoto období. Já bych chtěl ještě navázat na to, co řekl můj předřečník. Soustředit se na to, co příliš nefunguje. My eh, jsme teď vlastně v polovině, dokonce ani ne, eh, víceletého finančního rámce a otázkou je, zdali můžeme eh, ty věci změnit. Změnit hlavní směry pro další MFF po roce 2020 a nebo můžeme změnit ten systém už teď. Pokud máme příliš mnoho hlavních směrů, příliš mnoho spoždění, pak je tady ta kondicionalita ex ante. Ale jestli tomu dobře rozumím, i když je nutná a v pořádku, tak tady máme e, vlastně zmnožující se e, e, tuto podmíněnost ex ante, to je velice závažná situace. A jde o to, zda to máme tedy předložit určité revizi. Otázkou je, zda je možné to provést teď, anebo zda musíme čekat až na období po roce 2020. Předseda, děkuji. Pan Rubik je další. Děkuji vám. Promiňte, eh, chtěl jsem se také zeptat ještě jednu věc, jestli mohu. Eh, před, eh, seda hovoří bez mikrofonu. Řečník. Aha, teď ne. Předseda, budete mít slovo, ale teď je na řadě pan Rubik. Äh, Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěl odvolat na, na, na nařízení 151, eh, 651. Tam se říká, že pokud nemáte dostatečnou likviditu, eh, eh, například proto, že jste investovali do vývoje nebo do výrobních kapacit, nebo pro dobytí nových trhů, tak to znamená jaksi prorůstové investice, tak eh, jde tedy o to, aby se zlepšila finanční situace. A já mám tuto otázku. Pokud takovéto potíže nastanou, tak v současné době není možné nějak zlepšit finanční situaci toho podniku. Zajímalo by mě, jestli se tady má něco změnit. Eh, zejména proto, že eh, jde o jaksi růstovou strategii podniků, eh, které možná to nemají dostatek peněz a pak by tedy mohli eh, sáhnout k rizikovému kapitálu. Hmm, nicméně ono je to důležité pro inovaci, pro pracovní, pro pracovní místa, takže skutečně já bych byl rád, kdyby tady byla preciznější definice toho, co je možné pro takovéto firmy udělat. Na řadě je teď pan Maj. Já jsem se chtěl zeptat jednu věc velmi stručně, paní, která hovořila jako první. To se týká Irska. Pokud všechny tyto finanční nástroje vezmeme v úvahu, tak je eh, to správné, když říkám, že to prostě bude eh, použito do Irského strategického investičního fondu. Eh, tyto peníze tedy, které budou směřovat do Irska, půjdou tímto kanálem té Irské investiční banky. Rozumím tomu tak správně. To byla teda vaše otázka. Děkuji. Vidím, že nikdo další se nehlásí, takže bych si dovolil položit také ještě jednu. Ptám se, zdali to není e, výzva, e, když chceme, aby Evropská unie, která zahrnuje 28 členských států, e, měla na starosti financování malých a středních podniků, které tvoří páteř velice decentralizované hospodářské tkáně financování malých a středních podniků e, vlastně e, spatří na, e, nebo je věcí finančních institucí a vlastně, otázkou je, co vlastně jako Evropská unie může udělat, aby se dostala na tuto úroveň a tam to nějakým způsobem zavlažovala. Já eh, neznám žádné malé a střední podniky, které by byly rentabilní a nenašly financování. Obtíže s rentabilitou eh, tkví možná v tom, že členské státy neprovedly vždycky všechny eh, nutné reformy, aby rentabilitu jako takovou usnadnili. A obavy, které mám, jsou e, tyto. Když prostě zahájíme nějakou operaci z Evropské unie směrem dolů, tak je tady celá řada nástrojů, právních základů, předběžných stanovisek, e, mm, reflexí ex ante. Chceme riziko a zároveň ho nechceme. A to není něco, co se snadno překonává. Takže samozřejmě je zapotřebí důvěry, to je základní princip, aby se malé a střední podniky mohly rozvíjet. Eh, takže eh, prosím, eh, vážení kolegové, jste teď připraveni oba dva odpovědět na dotazy, které vám byly položeny. Nejdřív dáme přednost dámě. Rozdíl mezi bývalým eh, finančním rámcem a tím stávajícím je tento. Předtím prostě neexistovalo tolik pravidel v tom právním rámci a my jsme rozvinuli, vyvinuli určitý systém v každé zemi. Například eh, došlo k poměrně diferencovaným systémům. U nás je to eh, všechno založené na těch regionálních eh, orgánech a finančních příjemcích, kteří nejsou pokryti nebo kteří nepředstavují komerční finanční instituce. Dostali jsme prostě zelenou, abychom vytvořili systém pro implementaci těch nástrojů cílem e, vytvoření systému e, bylo e, vlastně překlenout ty nedostatky na trhu. A pokud prostě začneme implementovat na, ve stávajícím období, tak můžeme se opřít o určité lekce, určité závěry. Ale podle mého názoru tady vlastně místo toho, co bychom se opřeli o stávající systém, tak vytváříme nové nástroje, nové systémy, nové guideliny. Přitom tady už máme určité guideliny, které se vztahují k velmi technickým operačním problémům, které nejsou často vlastně ve spojení s tím systémem, který již eh, byl vyvinut a poměrně dobře v řadě ohledů funguje. Takže já si myslím, že bychom neměli nutně jít cestou vytváření nového, protože něco už jsme přece vymysleli a máme tady například eh, finanční prostředníky, ty instituce, eh, které eh, poskytují malým a středním podnikům finanční prostředky a nejsou přitom těmi komerčními ústavy, ale jsou to prostě záruční fondy, Eh, jsou to eh, instituce finančního typu, které se orientují na místní a regionální trhy. A v tom stávajícím programovém období eh, jsme prostě do jisté míry věci chtěli standardizovat, centralizovat. Do určité míry skutečně centralizovaný systém potřebujeme. Ale já chci zdůraznit jednu věc. Chci tady uči, udělat určitý rozdíl mezi tím, co máme a co teď vzniká. Ono je prostě někdy příliš mnoho cest a pravidel, které představují potom překážku pro implementaci finančních nástrojů. Nesmíme také zapomenout na finanční nástroje v politice soudržnosti. Strukturální fondy musí vlastně eh, se směřovat na rizikové projekty a soukromý sektor e, a obchodní banky, to je zase jiná káva. Pokud obchodní banky mohou poskytovat financování malých a středních podniků, tak potom ty finanční nástroje nebudou nutné. A do této míry e, hodnocení ex ante je opravdu hodně zapotřebí. S tím souhlasím. Ale pokud vytvoříme určitý systém, a budeme mít prostě příliš mnoho těch eh, eh, reflexí ex ante, eh, tak budeme mít neustále nedostatky. Například v Polsku v roce 2014 většina těch řídících orgánů Eh, vlastně eh, si zadala eh, to vypracování ex ante hodnocení. Pak tady byly mimo vnějším institucím, pak tady byly guideliny, jak to provádět. Takže ten řídící orgán to pak musel upravovat, protože to vlastně již analýzy existovaly a pak přišly guideliny, tak se to muselo měnit. Prostě tady to byly zase, e, byla hodnocení vytvořená pro určitý specifický časový úsek e, a situace na trhu se může velice rychle změnit. My jsme to také zažili v roce 2008, 2009, 2011, 2012, kdy například jsme v operačních programech eh, měli eh, určité věci z Lisabonské strategie, eh, určité pravidla, určité indikátory a museli jsme se těmito ukazateli zabývat. V roce 2008, když došlo k prvním eh, vlastně otřesům finanční krize, tak situace na trhu se změnila. A vzhledem k tomu, že systém byl flexibilní, tak jsme mohli poskytnout eh, správné finanční produkty, které byly šité na míru eh, té dané situaci. A ta situace a ta analýze ex ante, opakuji, je velice žádoucí. Ale pokud vytvoříme určité nařízení, v rámci kterého bude zapotřebí vypracovávat ještě další hromady hodnocení ex ante v každé fázi, eh, tak tady vytvoříme velice dobrý poradenský sektor pro tyto analýzy, ale nebude to znamenat, že budeme korektně implementovat finanční nástroje. Opakuji, to je moje velká obava. Příliš mnoho analýz ex ante je, tu je třeba řešit zároveň s tím, kdy jsou tyto analýzy zapotřebí, v jaké fázi procesu. A teď v tom, k tomu spoždění realizace programového období. To je nejistota, protože ty řídící orgány v Polsku například neskončili ještě proces těch analýz ex ante. No tak se pak nedivte. Děkuji za pozornost. Merci, madame. Děkuji vám. Když vás posloucháme, tak máme opravdu pocit, že to nefunguje. A že bychom si to měli namlouvat opak. Dám tedy hned slovo také panu Kero Miso, ale nejdříve má slovo pan Bartel. Pane Bartele, chcete reagovat na otázky, které tady zazněly? Da ich nicht direkt gefragt wurde, vielleicht doch eine andere. Eh, jelikož eh, ta otázka nebyla přímo na mě, tak možná jednou takovou poznámku formálně. Eh, finanční instrumenty KN eh, mají kompenzovat tam situace, které vznikají selháním trhu. Eh, myslím, že eh, se něco takového objevuje málo kdy, což bychom takto předpokládali. A ty finanční nástroje bychom neměli brát jako rovnováhu které nahrazují eh, přehnanou regulaci finančních trhů. Eh, měli bychom finanční trhy stabilizovat a eh, prostě postupovat jaksi přiměřeně. Tady připomínám CRR, a na kredit a podobně. Například mm, současná diskuse v Bazileji o optimalizaci Eh, toho rizikového přístupu a eh, možná, že eh, také kritickým faktorem by bylo také třeba prověření hodnoty nemovitostí. A já ještě jednou děkuji parlamentu za podporu a za provedenou analýzu. A to také v souvislosti s tím korekčním faktorem a také v souvislosti s touto tématikou. Než přejdeme k druhé části, pane Keromusete, vy jste hovořil o regulačním lámci. Poté, co jsme vyslechli paní Bartkevič a pana Bartela, máte pocit, že máte tady nástroj opravdu operativní a je o ně zájem? svá to v cítíte prostě možnost, že se budou opravdu využívat eh, v sektoru malých a středních podniků, eh, což je naše hlavní zaměření dnešního odpoledne, tak odpovídám ano, ano, masivně. Eh, můžeme říci, že právě také díky EFSI, investičnímu plánu, jsme eh, mohli reagovat na obrovskou poptávku, která tady je u jednoho konkrétního typu nástrojů, což jsou záruky pro bankovní půjčky pro malé a střední podniky. Máme několik eh, nástrojů, který, díky kterým eh, reagujeme, například Horizon 2020 nebo Kosme nebo také pro oblast kreativních eh, oborů a kultury. Takže banka požádá o podporu a my tady máme určitou záruku, kterou nabídneme pro celou škálu nástrojů pro malé a střední podniky. Poptávka je velká. A není možné zvažovat nějaké velké eh, změny u toho přeskumu v polovině období. Úspěchem není jen to, že tady je poptávka. Další věc, kterou je trošku těžší změřit, je, eh, otázka adicionality. Ano, to je právě to hlavní téma, protože když eh, nabídnete záruku eh, bankám, pak určitě dostanete velkou poptávku. Ale znamená to, že tady je opravdu přidaná hodnota, nebo to není, není to spíše jenom prostě záruka, protože se zrovna nabízí? Jak otázka koncepce nástroje, tak i následně kontrola. Eh, to všechno je třeba kalibrovat. A zatím e, se e, cítíme v pohodě. My žádáme od bank důkazy a prosazujeme také určitá pravidla, určité parametry, abychom měli přiměřenou jistotu, že to jsou půjčky, ke kterým by nedošlo, kdybychom záruku nenabídli a také určení těch eh, prostředků i objem těch prostředků jsou nastaveny. Ale samozřejmě není tady vědecky daný vzorec, je to neustále eh, srovnávání a snaha o zlepšení. Eh, takže pokud souhlasíte, dámy, uzavřeme tady tuto první část a přejdeme k centrálnímu řízení finančních nástrojů nebo centrálně řízeným finančním nástrojům. Nejdříve je tady Christian Dubary, eh, který je vedoucím eh, oddělení pro evropské záležitosti eh, v BPI France. To je vlastně pobočka státu a banky. Děkuji, pane předsedo. Mé vystoupení hovoří o konkrétních nástrojích. Nejdříve pár slov stručně o BPI France. Jak jste řekl, my jsme pobočkou CDC a francouzského státu. Vznikli jsme v roce 13 jakožto fůze již existujících entit. Máme tedy záruky, půjčky, inovace, eh, fondy fondů, eh, malé investice a střední i velké investice. Eh, Pracujeme jak tedy v půjčkách, tak v equity. Naše hodnoty jsou být přívětiví vůči podnikům, dostupní, optimističtí, praktičtí. A děláme maximum pro eh, prosazení eh, těchto eh, hodnot z hlediska, franc- z hlediska finančních nástrojů a myslím, že úspěšně. Stručně Eh, kolega eh, Dominik bude pak hovořit eh, o úloze BPI v určitých oblastech a já bych stručně chtěl hovořit o sdělení z roku 2015 o úloze NPB při podpoře investičních plánů v Evropě. To umožní posoudit úlohu NPB při podpoře evropských programů investic. Pozitivní aspekty tohoto sdělení mm, je v tom, že dává dost širokou definici eh, NPB, Národních podpůrných bank. Eh, uznává know-how NPB, zejména z hlediska místního trhu. Sdělení otevřelo cestu posílené spolupráce mezi NPB a, a skupinou investičních bank. Z hlediska finančních nástrojů je to vlastně alternativa k grantům. Je tady vysoký stupeň Eh, působení, eh, srovnání s finančními nástroji, podpůrný mechanismus k finančním nástrojům. Většinou je tady širší dopad než půjčky, protože je tady také ten pákový efekt eh, pro různé projekty. Je tady také podpora nebo motivování příjemce k tomu, aby skutečně využil tyto peníze. A konečně eh, ty peníze mohou pak po splacení být znovu investovány a mají vlastně ten několikanásobný efekt. A eh, musíme také poznamenat, že ty granty jsou stále ještě zapotřebí. pro některé eh, projekty v některých oblastech, kde by to jinak bylo eh, složité. Eh, v oblasti mm, implementace tady je úloha NPB velmi důležitá. A to nejen proto jako hlavní, hlavní příjemce evropských nástrojů, ale eh, řekl bych také jako subjekty, které mohou eh, mít tu eh, schopnost dávat dohromady veřejné prostředky a vytvářet systém, který bude moci právě přitáhnout také soukromé peníze, což je vlastně tím smyslem toho, co se snažíme dělat, když spolupracujeme v oblasti evropských nástrojů. Pokud jde o praktické mm, používání nástrojů ze strany národních podporných bank, NPB se eh, velice podílejí od začátku na těchto aktivitách, pracují Eh, pracují také na takovém doladění již existujících nástrojů či vytváření nových nástrojů, vytváření platform, možností. A některé příklady transakcí jsou uvedeny v prezentaci. A eh, v roce 2015 eh, jsme tady měli záruky pro inovativní půjčky. Kolegové z Německa zase podepsali eh, program záruk. Eh, další polští kolegové podepsali program záruk eh, v roce 2015 také, pokud se nepletu. A v roce 2015 tady také byla podepsána další záruka, což jsou některé příklady Eh, toho, jak Národní podporné banky působí v oblasti půjček. Ehm, pracujeme eh, také na projektech, eh, v, včetně poradenství, tak jak to funguje v rámci EIB i podle příslušného nařízení. A koncem roku 2015 náš přínos k evropským investičním plánům představoval 700 milionů eur. Částečně v půjčkách, částečně v investicích v rámci EIF, eh, v francouzském soukromém investičním eh, fondu. A Chceme-li se podrobněji podívat na náš program, můžeme zjistit, kam ty, nebo v čem ty eh, nástroje přináší přidanou hodnotu eh, k tomu, co dříve již existovalo na národní úrovni. Náš program eh, to je vlastně schválení EIF v květnu 2015 bylo to podporováno eh, také oblastí pro malé a střední podniky z hlediska postupu a přináší to vlastně 20 milionů půjček malým a středním podnikům a má také středním eh, podnikům dva podprodukty, což je eh, jednak inovační půjčka. Cílem tady je financovat ehm, spuštění průmyslových projektů inovací. Inovací, které si koncipovali podniky, které by jinak takovouto inovaci eh, nemohly eh, realizovat. Druhý produkt je City Investment Loan, což eh, jsou inovativní Eh, projekty, eh, které se snaží u soukromých investorů soustředit eh, investiční prostředky. To jsou tedy naše produkty a jak zapadají do celkového našeho programu. Vidíme tady vlevo Máme tu první fázi, proveditelnost, spuštění, sdílení rizik, v oblasti vědy a výzkumu. A vpravo vidíme zase tu fázi růstu, kdy máme půjčky na růst um, souběžně s komerčními bankami a pak je tam takový, eh, určitá, takové volné místo, eh, kde mm, jsme právě zaplnili prázdné místo dvěma novými eh, produkty tím jsme vyplnili tento prostor eh, mezi financováním vědy a výzkumu a eh, půjčkami na růst, protože je to do jisté míry riskantní a eh, zaznamenávají se tady určité problémy na trhu a Často také eh, je to určeno pro relativně nové podniky. Po zhruba měsíci můžeme konstatovat, že 50 až 60 našeho portfolia bylo realizováno a že jsme podpořili přes 700 podniků. A v současné době plánujeme nebo žádáme o další portfolio. Na závěr Eh, uvedu prezentaci, která se týká dalších nástrojů, na kterých teď pracujeme. Kromě eh, inovační záruky pro malé a střední podniky. Eh, máme také celý ten tvůrčí, kulturní sektor, kde poskytujeme záruky. Pracujeme také na záruky pro midcaps, to jsou podniky, které mají 500 zaměstnanců. Pracujeme také na analýze možnosti financovat či alespoň ručit o investice zaměřené do budoucna v průmyslových podnicích u těch mid-caps. A, a také u EIF, eh, sekuritizace, a také tady máme platformu, která byla spuštěna v rámci Junkerova plánu. V současné době vytváříme také spoluinvestování eh, pro eh, skupinu EIB, SPI Fund, tomu říkáme, v rámci národního programu investic do budoucna. A pak jsou tady ještě některé další oblasti z oblasti cených papírů, Vidíme tady dobrý potenciál pro práci eh, na nadnárodní úrovni při podpoře, eh, řekněme, rizikového kapitálu. Eh, to tak zhruba, aby byla představa o projektech, které momentálně máme v portfoliu možných projektů a Eh, nástrojů, které máme k dispozici. Děkuji vám za pozornost a rád odpovím na případné dotazy. Děkuji vám. Jenom takový maličkatý dotaz. Ty operace, o kterých jste právě hovořil, mohly eh, být eh, mohly by být zahájeny bez finančních nástrojů Evropské unie? Jinými slovy, pokud je ta záruka, no dobře, když je tam, tak ji berem, ale kdyby tam nebyla přítomnost Evropy, tak e, jsou tohle operace, které byste e, zahájili nebo ne. Je to komplexní otázka, musím říct. Myslím si, že co se týče e, toho programu preinovace, o, kterým se, o kterém jsem hovořil, tak to nebylo v té naší škále. My jsme na to mysleli, ale Neměli jsme, dejme tomu, ty mechanismy záruční a ty dotace, které by byly dost solidní na to, abychom eh, skutečně přišli s nabídkou, která by byla optimalizovaná z hlediska potřeb podniků. Takže tady to opravdu odpovídalo určitému eh, nedostatku. A u eh, celých Eh, avant le lancement de ce programme euh, européen. Eh, ohledně těch cených eh, papírů, tak my jsme vlastně mm, s FOI podepsali takovou dohodu, protože už máme obdobný příklad investic tohoto typu u společných cílů. My jsme tady definovali určitý cíl ohledně, z hlediska kvantitativního a zjistili jsme, že Eh, vlastně s tím přídavným, eh, s tím, co jsme udělali, eh, dá se říct, že jsme dokázali třikrát více. První přidaná hodnota je kvantitativní. Uděláme toho prostě více. A co se týče realizace toho nástroje v té druhé fázi, tak tady prostě je přidaná hodnota nového nástroje. Je to samozřejmě komplikovanější, protože to trvá déle. Děkuji. A na řadě je pan Dominik de Kajakur, který je generálním tajemníkem eh, dlouhodobých, evropských dlouhodobých investorů. Děkuji, pane předsedo. A děkuji za tuto příležitost eh, tato asociace dlouhodobých eh, investorů eh, právě dokončila restrukturalizaci eh, své struktury a vlastně plnými členy se stávají národní banky a instituce, takže bych rád hovořil o jejich roli. A pokud byste souhlasil, jsou to takzvané národní podpůrné banky. A pak bych tady předložil tři otázky a taková tři sdělení. Takže úplně za prvé, když hovoříme o těch národních podpůrných bankách a institucích, tak prozatím vlastně neexistuje nějaká jednotná definice. Mám tady několik slajdů. Jak jsem řekl, neexistuje nějaká jednotná definice o tom, co jsou tyto národní podpůrné banky a já mohu pouze přispět takovými obecnými eh, prvky, a eh, nechci říct, že to všechno odpovídá jednotnému podnikatelskému modelu. Takže následující charakteristiky. Jsou to eh, instituce veřejně vlastněné a kontrolované, ale zároveň jsou zpravované na komerční bázi. Eh, takže na eh, z toho vyplývá, že jsou poměrně speciální. Jejich cílem jako e, takovým není e, zisk, ale prosazování veřejné politiky, unijní politiky a zde samozřejmě vám jistě neunikne, že je velký rozdíl mezi koncepcemi a politikou, takže tyto instituce jsou politicky nezávislé, či měly by takovými být e, záleží samozřejmě také na výběru projektů e, jsou tím, co je e, Evropská investiční banka na úrovni nadnárodní. Nejsou tedy v konkurenci, neměli by si navzájem konkurovat, ale spíš jsou tady proto, aby řešili problémy, nedostatky trhu, takže mají takovou kontracyklickou úlohu. Dva základní prvky e, k tomu, co bych nazval jejich přidanou hodnotou. Za prvé, mají unikátní možnost Eh, veřej, eh, hodnotit veřejnou hodnotu investic. To je jejich prvním úkolem. A to je hodně velký rozdíl oproti komerčnímu přístupu, eh, co se týče finanční návratnosti investic. Tady hovoříme o hodnocení veřejné hodnoty investic. To je tedy první přidaná hodnota a pak je tady ta jejich poradenská úloha vzhledem k jejich zkušenostem a vzhledem k těm charakteristikám, které ještě rozvinu. Oni mohou přinést eh, s dalšími eh, vlastně značnou, eh, značné know-how, jak projekty strukturovat, financovat a tak dále. Ne všechny mají stejný jednotný podnikatelský model, ale všechny zajímá dlouhodobé investování a tady tedy by se měl objevit takový e, obrázek mostu, který e, by tyto instituce měly poskytovat mezi e, soukromým sektorem a tím veřejnoprávním sektorem a mohu vás ujistit, vzhledem k toho, že více jak 30 let v této oblasti funguju, je to velká kulturní odlišnost, která rozděluje tyto dva světy. Jaké jsou výhody těchto institucí? Vy jste o tom zmínil se, pane předsedo, jsou e, zna, znalí těch místních e, hráčů, místních subjektů, znají malé a střední podniky, e, je to prostě ta příbuznost, ta sousedská blízkost, mohou také zjistit, zjistit, eh, zrychlit eh, eh, přístup na trh, protože by bylo obtížné dosáhnout na těch stovky tisíc malých a středních podniků z, Brus- z Bruselu. Je to samozřejmě možné mnohem lépe a někdy pouze, pokud jste přítomní na, v terénu. Některé prostě mají ještě ta promoční organizace či nástroje, pouze několik málo z nich je nemá. Takže když IB říká lending, blending, advising, tak já si myslím, že to je přesně to, co můžeme také eh, aplikovat na ty národní podpůrné banky a instituce. Mají eh, zkušenost, hodně zkušenosti některé víc jak 20 letou zkušenost eh, implementování finančních nástrojů. Já vám neřeknu jména, názvy všech těchto finančních nástrojů od samého počátku, ale je to o velký objem zkušeností, ale je to také třeba takto vnímat a eh, využívat eh, k EFSI v rámci Evropského investičního plánu. EFSI eh, paradoxně není finančním eh, nástrojem, alespoň z regulačního hlediska, ale z praktického hlediska tomu je tak, že to je finanční nástroj. Velikož přímý přístup eh, národních podpůrných institucí k evropské záruce byl zatím zamítán, tak v tuto chvíli existují tři možnosti spolupráce. Samozřejmě kofinancování velkých projektů je ta první možnost, ale to to se většinou netýká malých a středních podniků. Eh, pak je tady vlastně to zprostředkovávání mezi AF a eh, malými a středními podniky. A za třetí je tady jedna věc, která alespoň pro mě zatím není úplně jasná. Eh, pracovat přes platformy. Podle mne jsou platformy, Eh, spíš slovem, termínem než realitou, ale potenciál pro vytváření platform eh, je něčím, co je z mého hlediska velice zásadní. A v neposlední řadě mohou tyto instituce participovat a také budou participovat eh, na poskytování poradenských služeb. A se součástí takové poradenské sítě. Takže mé čtyři otázky teď. Za prvé, proč eh, využívat tedy Evropského centrálního rozpočtu eh, na tuto operaci FC, proč nevyužívat rozpočty členských států anebo strukturální fondy? No, já si myslím, že už to tady bylo dost eh, Eh, řečeno, strukturální fondy nejsou zatím dost využívány pro finanční nástroje, ale je tady jednoznačně zapotřebí zjednodušit pravidla. Bylo to tady mnohokrát řečeno a já tím skončím. Zjednodušení pravidel, pravidel je naprostá nutnost. Celá řada institucí a eh, dalších subjektů prostě nevyužívá těch finančních nástrojů, jsou příliš komplexní, kom, složité a nákladné pro implementaci. A pak ještě jeden obrázek, model e, fondu FC nalevo, kde prostě e, přichází EU, e, kde veřejný sektor je v té juniorské pozici a soukromí v té seniorské, tak to by mohlo být, dejme tomu, dost atraktivní. Má druhá otázka je, jak Eh, vlastně pracovat s tím soukromým sektorem. To je skutečná otázka pro Evropskou investiční banku a samozřejmě toto je otázka pro příslušné strategické eh, výbory. Eh, tam v EIB se zabývají spíš speciálními aktivitami s vysokým rizikem, nechtějí až tolik zvyšovat celkový objem svých půjček v tuto chvíli eh, jsou ukazatele výkonnosti eh, nevybírány podle eh, celkového objemu půjček. A pro MPBIs tady si myslím, že je, zůstává důležité velmi přesně definovat jejich roli v těch finančních nástrojů, nástrojích, aby na sebe nebrali úlohu soukromých sektorů když, dejme tomu, mají seniorskou pozici nabídnutou ty národní spůrné banky, tak mi to připadá, že to je škoda, protože tyto e, veřejné instituce zabírají místo soukromým. A myslím, že to je třeba napravit a že ty národní podpůrné e, instituce by měly mít přístup k zárukám e, Unie to je osobní názor a ne nutně odpovídající názoru všem, naš, všech našich členů. Má třetí otázka je, jak zajistit, aby finanční nástroje se opravdu dostaly až ke členským státům a plánům, které jsou nejvíce zapotřebí, než, spíš než k těm dalším. To je dobře eh, známý subjekt. Myslím si, že otázka politického rizika je nesmírně závažná. Já jsem se nesetkal s jediným institucionálním investorem, který by toto neoznačil jako první prioritní problém, eh, kterým, eh, kterému musí čelit, když chce investovat v některé zemi. Riziko stability. A je tedy zapotřebí pomoci řešit tuto otázku a tím pádem je zapotřebí eh, zvýšit roli národních podpůrních eh, bank a institucí. To je zcela zásadní, protože ty mají nejblíže eh, k řešení těchto otázek. A čtvrtá otázka, jak zajistit, abychom se dostali i k těm nejmenším podnikům, podnikatelům. Je to prostě nemožné číst údaje z tohoto slajdu, ale chci vás upozornit na vteřinku na některá z těchto údajů. 92,2 podniků v Evropské unii jsou mikropodniky představují 29,6 zaměstnanosti a 21 eh, HDP. Hovořím o mikropodnicích, takže eh, říkám to proto, že bychom neměli zapomínat eh, na ty mikropodniky. Já jsem si také všiml, že v programu evropské programy pro mikrofinancování nejsou ani zmíněny takzvaný Easy Progress progres. Tam jsou nedostatky ve financování a je škoda, že tady není dost eh, a více zdrojů pro financování. Nová eh, platforma eh, pro mikro instituce byla, za, byla tedy zahájena, jmenuje se Elenos, závěry ve třech bodech. Za prvé, a už to tady bylo řečeno, Eh, polskou kolegyni z BJK eh, eh, vlastně finanční nástroje pokud prostě tady není rozdílných přístupů, tak to nebude fungovat. Tady je prostě otázka eh, různých pravidel, různých eh, váh a protiváh eh, a tak dále. To je velice důležité a dostatečné, dostatečná úroveň přiměřenosti ve věcech, jako jsou kontroly, výkazování a tak dále. Takže musí to být v poměru k tedy tomu danému e, příspěvku a ne k celkovému objemu toho finančního nástroje. A pak tady je ta otázka velké e, bitvy e, kolem využívání finančních prostředků. Má druhá, můj druhý bod je zjednodušení při implementaci a kontrole je tady eh, rostoucí počet nástrojů, a člověk si klade otázku, zdali to všechno se nezačíná tak trošičku překrývat a tím se vlastně zabraňuje tomu, aby vznikla kritická masa a využilo se všechny potenciální synergie mezi těmito nástroji. Je tady celá řada subjektů, které eh, jsou v tom zapojeny. Komise, parlamenty, národní podpůrné banky a investice, investoři a tak dále. Je to dlouhý seznam. Každý z těchto eh, aktérů má svou vlastní, eh, prá, svůj vlastní právní základ, své vlastní priority, takže může snadno dojít k zablokování, protože ty priority jsou různorodé. A i když nedojde k zablokování, tak transakční náklady jsou nepochybně příliš vysoké na to, aby do toho dost hráčů vstupovalo. Takže pro revizi dalších finančních nástrojů či víceletého finančního rámce je prostě zapotřebí věci zjednodušit, zjednodušit i přístup proč se na to nepodívat eh, z pozice malého a středního podniku? To by vedlo k rychlému zjednodušení. A poslední eh, sdělení. Samozřejmě více užívejte, využívejte národních podpůrných institucí z důvodu jádřených již výše, protože oni představují ten přístup ze zdola nahoru, aby doplnili eh, ten přístup ze zhora dolů, který je přístupem institucí. A je zapotřebí také, aby tady existovala kontinuita v nástrojích a pravidlech pravidlech, protože e, jsou tady značné investiční náklady. E, proto, když ty nástroje mají instituce začít používat a potřeba, e, vzniká potřeba amortizace a je zapotřebí, aby tady bylo rovné zacházení se všemi titami a to zatím opravdu není ten případ. Děkuji vám za pozornost. Já děkuji vám. Budeme vám jistě klást otázky. Eh, tedy ti kolegové, kteří se chtějí zapojit do diskuse. Ano, já myslím, že to byla vynikající eh, prezentace. A mám otázku. Hovořili jste o eh, těch národních podporných bankách. Kdo stojí za tím formulováním politiky? které eh, aplikují. Eh, víme, jak tyto věci někdy eh, fungují a já bych tedy chtěla vědět, kdo tedy vlastně formuluje a upřesňuje tyto politiky. Kdo další žádá o slovo? Vaše sdělení je, se velmi koncentruje na tu potřebu zjednodušení v rámci tedy možností v dané situaci. Přejete si, aby pravidla byla stabilní, protože jen tak je možné eh, pokročit v těch investicích a eh, zajistit, že budou srozumitelné a budou také čas, časového hlediska trvalé či dlouhodobé. Také se z toho, co říkáte, mm, dá vyvodit, že to není vždy snadné, aby ty akce, které se koncipují na úrovni EU, aby se to pak opravdu hodilo malým a středním podnikům. Jsou tady zprostředkovatelé, jsou tady banky, eh, které ovšem nesou to riziko. Máte nicméně pocit, že opravdu je mobilizace, že se to šíří, že bude možné eh, odstranit ten deficit v investicích, který, kterým trpí Evropa už deset let. Je tady důvěra, jsou také nástroje, které máte k dispozici, vhodné k zrychlení celého procesu, eh, nadopovat ten systém, a nebo je to prostě pro banky dobrá operace, protože umožňuje mít záruky, což je lepší, než půjčovat bez záruky. A pokud jde o veřejnoprávní investory, možná, že tady vlastně jde o jakousi dekonsolidizaci ehm, těch eh, investic, ale také těch záruk a mít tady vlastně takové jakési periferní nástroje v těchto operacích jsou určitá e, rizika. Vy jste to, pane de Krajonkur, zdůraznil. Je tady určitá i krize e, důvěry. A vlastně nejvíc na tom získá Evropská investiční banka. A no, je to všem pro dobro věci. Tak e, nevidím nikoho jiného hlásit se o slovo. Tak když dovolíte, můžete odpovědět eh, na... A omlouvám se, zapomněl jsem tady. Thank you very much. I would like to ask eh, something. Děkuji. Já bych měla otázku. Jsem členkou výboru pro regionální rozvoj a v současné době pracujeme na implementační zprávě. Jedna část eh, je věnována implementaci finančních nástrojů. A v tom je tedy cena eh, tohoto slyšení pro moji práci zde a také pro výbor celkově. Já jsem debatovala o, tom, o té implementaci s českými zeměmi i s komisí a e, také jsme zjistili, že je tady přeregulace, není tady e, pořádné zacílení, žádná standardizace, neustále změny a tak dále. Ale já bych chtěla e, slyšet od vás jako od praktiku, jak jaké jsou ty největší překážky z praktického hlediska? Jsou to státní pravidla, eh, protože já eh, třeba vím, že u nás v Chorvatsku, pokud eh, dáváme peníze na inovace, na, a to malým a středním podnikům, mm, tak mohou dostat 50 ale těch dalších 50% už nemůže tento instrument poskytnout. Eh, nebo eh, podobně u veřejných zakázek. Čili eh, co bychom mohli udělat, aby ten systém změnil? Hovoříme-li totiž o zjednodušování standardizace, já opravdu nevím, kdy dospějeme k takovému typu systému, poněvadž Eh, vždycky budou nějaká specifická pravidla, pro která bude ten či onen důvod. Děkuji. Sí. Ano, to je přání, eh, které slyšíme eh, z mnohých stran, také je opakujeme zjednodušit. Zjednodušit věci, jako kdyby Evropa uvízla eh, v přílišném množství pravidel a právních základů, což znemožňuje vůbec rozhodnout. A také to tím pádem eh, spožďuje reakce, dává to pocit jakési setrvačnosti. Přitom je to eh, ovšem dobré finanční nařízení, jinak by ty peníze vůbec nebyly Eh, vynaloženy. Tak z tohoto hlediska jsme učení, ale není to možná úplně eh, optimální z hlediska cíle, který podporujeme. A já teď poprosím pana Dubaryho i pana de Kriancourt, aby stručně reagovali na předložené vystoupení Eh, naší kolegyně z, z Regi a eh, dalších. A my pak už přejdeme k závěrečné části. Tak tedy jen velice stručně, pokud jde o otázku eh, z pomoci ze strany státu. My prostě využíváme tento regulační rámec v těch oblastech, kde poskytujeme státní podporu. A to jsou uh, mechanismy, které jsou relativně dobře udělány z hlediska regulace, aby se pomohlo maximálnímu počtu podniků v riskantních oblastech. A uh, odpovídá to podmínkám na trhu, pracujeme i s partnery ze soukromé uh, sféry. Ten rámec je daný a není špatný i když jistě je možné, aby se dále vyvíjel. Obecně za to, než dám slovo Dominikovi, chci ještě reagovat na eh, to zprostředkování mezi Evropou a malými středními podniky, tedy ti prostředníci mezi nimi. Eh, tak eh, otázka zjednodušení, to tady bylo dostatečně zdůrazňováno, ale dodám ještě jednu věc tomuto ekosystému je to přizpůsobení se národnímu rámci. To je pro nás klíčové, aby bylo možné vyvíjet synergie mezi eh, evropskými a národními eh, nástroji, aby bylo možné také eh, uplatnit ten pákový efekt. Není to vždy jednoduché, protože ty nástroje jsou koncipovány na evropské úrovni. A tady se E, prostě nebere 28 různých národních potřeb. Je třeba vymyslet jednotnou mechaniku. Ale pak v případě jejich uplatnění je třeba mít dostatečnou flexibilitu, aby se to mohlo přizpůsobit jednotlivým zemím. A chci e, poděkovat EIB e, za to, že se maximálně snaží uspůsobit své nástroje. A na závěr ještě tedy zpráva a řízení. Tady máme eh, vlastně dva vlastníky v našem případě. Je to jednak stát a jednak CDC. Banka CDC. Eh, používají se veřejnoprávní prostředky a spolu s našimi vlastníky Eh, tady spolupracujeme například s regionálními orgány, eh, kdy vlastně jsme v jakési pozici nabízení služeb těm regionům, kteří ostatně jsou také zapojeny do naší zprávy. Je to tedy vlastně takový operátor v zájmu veřejných služeb, ať už je to na místní, regionální nebo evropské e, úrovni. To znamená, že ptá se předseda, ten region může sám do toho vnést nějaké e, aspekty? Nejsou to jiná pravidla, která by se tam mohla vnést, ale jsou to e, aspekty, které zohledňují místní podmínky. Tak e, pan de Krejankůr. Ano, děkuji. Jen stručně k první otázce kdo tady řídí ty politiky B, toho, těch NPB. No je to prostě vláda té každé jednotlivé země. Ta si stanovuje to poslání eh, podle vlastních politik. A když finanční nástroje eh, přichází z EU, eh, i když tady jsou například eh, centralizované nebo regionální aspekty, eh, pak eh, prostě ta politika je takto uplatněna a já doufám, že tam většinou není protiklad. Jedna věc je jistá, tou, tím posláním tyto instituce nesledují prioritu finančního zisku, to je ten asi hlavní rozdíl oproti komerčním bankám. Eh, pokud jde o úroveň EU, tady myslím, že, eh, pane předsedo, spíš sám dáváte odpověď, než byste kladl otázku. Jednoznačně je tady řada důvodů, proč je úroveň EU důležitá. Eh, my pomyslete na všechny ty různé úrovně, které nejsou asi primárně aplikovány na malé a střední podniky spíše možná na infrastrukturu. Nicméně e, tady je opravdu velký vliv samozřejmě bankovní unie, velký vliv e, kapitálových trhů e, a pak může to být operace, která je řízena primárně v jedné zemi, ale třeba to vzešlo z banky z jiné zemi. A pak je tady také otázka sekuritizace Eh, tak jak eh, také probíhá na úrovni EU. Druhá část vaší eh, otázky. Reaguje to na celou tu, celý, celou tu problematiku? No, těžko na to asi já mohu odpovědět. Evidentně takzvaný Junckerův plán není pouze, naštěstí to není pouze dodávání Eh, těch, je to také otázka strukturálních reform a celé řady dalších aspektů celého toho investičního rámce, který motivuje eh, poptávku po investicích. Ano, prostě máte tady určitá eh, pravidla, kapitálové požadavky, s tím se vyrovnávají banky a řeší naplnění té mezery. Čili to jsou obě tyto strany rovnice. A na závěr, eh, pokud je o překážky, pan Dubary už odpověděl z hlediska operátora na trhu, ale já myslím, že tady eh, není při, jako třeba příliš mnoho podávání výkazu či podobně. Je to otázka souběhu všech těch norem. Já jsem se podíval například na ten orientační dokument, už nevím přesně, jak se jmenoval, o tom, jak se kombinuje EFSI a strukturální fondy. A než jsem se dostal vůbec na konec, už mě rozbolela hlava. Prostě jsem nemohl vůbec dojít až na konec. Omlouvám se, že to tak říkám. Jsou tady třeba země, které mají čtyři až šest velkých investic, kde je dostatek pracovníků, kteří to zvládají, ale kde jsou tady malé země, malé instituce a mají stejné úlohy, tak ty to prostě nemohou zvládnout. Jeden příklad eh, dvou eh, těch extrémů celého spektra. Mikrofinance. Instituce pro mikrofinance mají většinou 5 až 15 lidí v průměru. A e, chce se po nich, aby e, podepsali smlouvu s institucí EU, no to si musí e, vzít externího právníka. Oni ani nemají právníka, který by zkontroloval tu jejich smlouvu, který by mohli, kterou by mohli podepsat. A to jsou problémy, to, proto oni radši se ani nezúčastní. Takže je to velice zajímavé, ale stojí to příliš mnoho. Au fond, l'Union européenne créer de l'emploi. V zásadě Evropská unie vytváří zaměstnanost protože je třeba zmnožit eh, ty různé experty, aby se připravili ty eh, příslušné projekty a od Eh, povídalo to představám komise. Takže to je dalších a dalších plno zaměstnáních a pracovních příležitostí. Takže normativní mystérium, aby každý mohl říct, že dodržel pravidlo, i když výsledek je třeba katastrofou, eh, tak hlavně, že jsou pravidla dodržena. Že? A to je přesně tato kultura, kterou je třeba opustit. Budeme muset uzavřít eh, toto, tuto část našeho semináře, abychom E, dospěli k tomu závěrečnému, e, k té závěrečné rozpravě, která bude uvedena dvěma řečníky. E, prvním je pan Simus Mech, který je konzultantem v oblasti konkurenceschopnosti a je z Banking Public Forum Irska a zakladatel Mezinárodní aliance malých podniků. A v druhém sledu vyslechneme Remi Šariera, eh, který se vysloví jménem Evropské investiční banky a OIF. Takže pan Maj, prosím, jako první máte slovo. Yes, indeed. Uh, thank you very much, uh, Mr. Chair. Děkuji vám, pane předsedo. Uh, a děkuji vám za příležitost utrousit dnes pár slov. Eh, Bylo to velmi zajímavé odpoledne. Eh, můžeme hovořit také o Irsku eh, a je třeba říci, že malé a střední podniky ty byly léta opomíjeny. Teď hovoříme o finančních instrumentech a o tom, co pro ně připravila Evropská investiční banka. Ale Eh, možná, že jste o tom moc neslyšeli, nebo alespoň podnikáři to moc neslyšeli. Co se týče Irska, tady máme v oblasti malých středních podniků velké problémy. Eh, prostě, abyste Eh, věděl, jak to je s irskou ekonomikou. Pokud bychom odečetli eh, příjme zahraniční investice a mnozí tvrdí, že jsme v tomto smyslu velkých korporací eh, pan předseda něco řekl, ale řečník to neslyšel. Hodně, hodně se to říkalo, že je Irsko daňovým rájem pro nadnárodní firmy. Ano, já to netvrdím, já jenom říkám, že mnozí to tvrdí, ale chci říct si toto. Pokud bychom odečetli eh, přímé zahraniční investice, eh, padla by irská ekonomika na kolena. Kontrast mezi eh, strukturou eh, irského bankovního trhu a třeba německého, tak ten je obrovský. Eh, eh, my máme možná tak eh, dvě a půl pořádné banky, my nemáme žádné veřejné bankovnictví, žádné spořitelny, vzájemné spořitelny, my tady máme něco, co ovšem nesmí půjčovat velkým firmám a mohou půjčovat maximálně do 100 tisíc, takový prostě menší nástroj, menší kategorie. Eh, problémy, které způsobily eh, irské banky, když se zkrachovaly, tak to ty nelze podceňovat. Čili my v Irsku Eh, jsme se zamysleli, zamysleli nad tím, pokou, pokusili jsme se dostat zpátky na nohy. A oni si pomohli tím, že eh, eh, účtovali mnohem vyšší úroky lidem a malým a středním podnikům než kdekoliv jinde v Evropě. Čili to tak nejde. My jsme velmi malá země a ty pilířové banky, kterých máme, jak říkám, dvě a půl, tak Oni de facto eh, ničí desítky a stovky mm, malých eh, podniků, eh, i když de facto jim původně nabídli více peněz než takové ty jestřábí fondy. A prostě těžko říct, proč to tak je a co s tím. A e, když zmíníme tedy Transparency International, e, co k tomu tedy říká, k tomu bankovnímu kolapsu bank, v bankách v Irsku, e, tak to byla prostě korupce ve velkých institucích. Transparency International říká, že právní korupce bere, má, nabírá, nabývá mnohých firem, forem a de facto mnohé informace, které eh, by měly sloužit eh, veřejnému zájmu, sou, slouží zájmům eh, soukromým. Takže my tady máme strategický investiční fond v Irsku a strategická bankovní korporace v Irsku. A prostě děje se to, že ty peníze se nedostanou k malým a středním podnikům. Ta strategická bankovní korporace ta Eh, je řízena Jirskou centrální bankou a EIB a de facto tam vznikl jakýsi úvěrový kartel. Čili eh, v Irsku jen málo kdo eh, neměl potíže s bankami. A když by někdo tedy chtěl peníze prostřednictvím té strategické bankovní korporace, tak to je velmi těžké. Například jirské strategické investice Eh, tak eh, to je organizace, která dostává peníze z Evropy a dává je třetím stranám. Ale eh, oni tedy dávají úroky v rozmezí 12 až 15 procent a některé až 20 procent a to prostě, to prostě nejde. Malé a střední podniky takovýmto způsobem platí astronomické úroky a těch já nevím, 12, 15 nebo 20 to je pro ně naprosto neproveditelné. No, existuje jiný způsob a to e, zavést veřejné bankovnictví a eh, bankovnictví družstevní. My víme, že 70 eh, ekonomické, tedy německé ekonomiky je financováno e, financováno s různými formami bankovnictví. Eh, dnes eh, eh, tedy ta, v Irsku máme 95 těch, kteří si půjčují, půjčuje od těch pilířových bank. A samozřejmě podle toho, jak oni se k ním chovají, tak mnoho jich krachuje. Čili bychom skutečně potřebovali veřejné a družstevní bankovnictví. My máme úvěrové eh, úvěrovou unii eh, a to by, ta by mohla tedy v tom sehrát tedy eh, velké, velkou roli. Máme tedy úvěrové banky v Irsku, Credit Unions, a ty mají Eh, jaksi 5 eh, miliard, eh, které by mohly půjčit, ale nemohou kvůli restriktivním předpisům. Takže možná by bylo dobré, kdyby se někdo zabýval strukturou irského bankovnictví a pokusil se možná do toho vnést nějakou reformu, kritiku alespoň, a to by pomohlo třeba irskému venkovu k prosperitě. A de facto eh, bylo by to to nejlepší pro rozvoj eh, místních firm, místního hospodářství v Jersku, našich vlastních eh, firm. Pokud bychom to skutečně dokázali takto použít evropské prostředky, bylo by to skvělé. Ano, měl bych otázku. Děkuji, pane Maj. Vy nám tady představujete bankovní systém, který zdá se má určité potíže s poskytováním úvěrů eh, v tom terénu, konkrétně těm malým a středním podnikům, eh, za eh, úvěrové, za rokové míry, které jsou možná prohibitivní, ale to by asi kompenzuje to riziko. A já bych teď poprosil druhého řečníka. Nám řekl pár slov ohledně té propustnosti v některých zemích. Pane Šarie, máte slovo. Pane předsedo, děkuji vám a musím říct, že chci poděkovat za to, že máme možnost eh, i my přispět eh, k tomuto eh, semináři. Já se jmenuji Remi Šarie a pracuji pro Evropský investiční fond, který je takovou filiálkou Evropské investiční banky a 30% v něm vlastní Evropská komise a e, mám společně se svým týmem na starosti vyjednávání e, finančních e, nástroje, který, dejme tomu, je v konkrétním případě vybrán komisí a Evropskou investiční banku v rámci třeba Horizontu 2020, či to může být EFSC, a to někdo označuje jako takzvaný Junckerův plán. EIF eh, e eh, je prostě eh, instituce, která se hodně, hodně soustředuje na malé a střední podniky. Máme výzkumný tým, který se alespoň dvakrát ročně zabývá konkrétními problémy, kterým čelí malé a střední podniky při získávání finančních prostředků a e, vždycky dojdeme ke stejnému závěru. Malé a střední podniky prostě stojí tváří v tvář situaci, kdy, když chtějí e, držet e, i třeba na dobrý projekt nějakou půjčku, tak je to problém. A záruka je pro ně obtížno, obtížně získatelná. Co se týče equity, tak víme všichni, že malé a střední podniky jsou podkapitalizované pány, Dám vám údaj, když hovoříme o takzvaném rizikovém kapitálu a objemu e, v Evropě, je tomu 4 miliardy, tak toto e, mezikapitálová evropská instituce publikuje, to je pro celou Evropu a e, je to dejme tomu ve Spojených státech eh, víc jak desetkrát eh, tato, tento objem. Takže tady existuje problém pro malé a střední podniky při získávání eh, equity, při získávání kapitálu půjček. A na straně Evropské investiční banky a EIF my nepracujeme přímo s malými a středními podniky, ale pracujeme s nimi nepřímo, pracujeme s partnery, eh, které jste teď právě tady slyšeli popisovat, eh, obchodní banky, úvěrové instituce, národní Eh, podpůrné banky. Máme s nimi velice dobrou spolupráci a my ji také potřebujeme, aby bylo možno lépe odblokovávat finanční nástroje Unie. Abyste si mohli učinit představu, tak co se týče financování v roce 2015, EIB eh, eh, e má za sebou 20 miliard euro, což je nějakých 240 tisíc malých a středních podniků, které dohromady zaměstnávají více jak 5 milionů osob, takže to je poměrně značné číslo. A teď k těm finančním nástrojům, evropským finančním nástrojům. Já musím přiznat, že finanční nástroje směrem k malým a středním podnikům eh, těm eh, fungují velice dobře. My máme spíš nedostatek finančních prostředků eh, ze strany Evropské komise, než že by těch peněz bylo příliš. A to platí především pro kosme. E, kosme se začíná zabývat rizikovými malými a středními podniky, to znamená, že jsou to malé a střední podniky, které špatně získávají prostředky. Inofin je také velmi úspěšným nástrojem, který se zabývá inovativními malými a středními podniky. Tady je prostě opravdu třeba definovat tu inovativnost e, a to jsou podniky, které opravdu vytvářejí ty pracovní příležitosti v praxi. Jak teď zrovna hovoříme, tak pravděpodobně nějakých 500 eh, malých a středních podniků dostalo v tuto chvíli půjčku eh, na základě finančních nástrojů Unie. To je opravdu ne, eh, malé číslo. Po, po devíti měsících Junckerova plánu, eh, ten plán už funguje 36 měsíců, eh, tak eh, my jsme podepsali či schválili transakce, které znamenají 83 miliard investic v Evropě takže musím říct, že co se načasování týče, tak tam to funguje dobře. A ohledně malých a středních podniků, eh, tak eh, tady musím říct, že můžeme pravděpodobně říct, že to bude celé plně implementován no rok opro, dřív oproti plánu. Dnes jsme odsouhlasili eh, transakce v 26 zemích eh, z 28. Bohužel Malta a Kypr zatím chybějí, ale eh, doufejme, že v průběhu roku i oni budou pokryty. V Irsku například se jedná o Bank of Ireland, která těží z tohoto těchto nástrojů a může poskytovat potom tyto prostředky malým a středním podnikům v Irsku. Takže všechno eh, tohle by eh, mělo být dohromady pro 130 tisíc malých a středních podniků eh, ku prospěchu. Díky podpoře komise můžeme ještě zvýšit naši kapacitu. A za Podepsali jsme zárukové e, operace z víc, e, z, z víc jak 70 e, subjekty a z nich víc jak 60 je v soukromých rukou. Takže Francie, Spojené království, Německo, Španělsko a Itálie jsou v očích veřejnosti největšími příjemci, ale pokud se podíváme na per capita výsledky, tak to je Slovinsko, Estonsko, Samozřejmě jsou tady ještě další potřeby, které je třeba řešit, především v oblasti mikrofinancování, v oblasti kapitálu společně s komisí a EIB. Teď pracujeme na vytváření v rámci EFSI nového nástroje. Jeden by se týkal mikrofinancování, druhý equity a pak je tady další nástroj, který bude brzy k dispozici eh, právě pro ty kulturní eh, a věrový sektor eh, malých a středních podniků a Tady bych rád ještě řekl, že co se týče malých a středních podniků, tak se opravdu věci daří. To rámcové nařízení, to je pravda, není vždycky nejjednodušší. Takže proč my chceme poštovní eh, kód malého a středního podniku od banky. My to prostě potřebujeme. Eh, ten audit pak prostě může probíhat až na této úrovni ale pro banky je to prostě zátěž všechny tyto informace muset poskytovat. A nejlepší finanční nástroje jsou typicky ty, eh, kde malé a střední podniky společně s komisí si sednou za stůl a také s finančními prostředníky, bankami a záručními institucemi sednou za stůl, aby zjistili, kde jsou ty nedostatky na trhu a e, jak by bylo možno podporovat e, ty unijní politiky. E, Credit Europe pro úvěrové a kulturní instituce, to je zrovna takový dobrý příklad. Tady jsme začali s malými a středními podniky. Oni prostě začali říkat, pokaždé, když jdu do banky, tak, já, eh, tak jsme slyšeli to samé. Vy jste nehmotná aktiva, nevy, nerozumíme vašemu eh, podnikání, eh, jak to prostě vypadá s těmi mm, distribučními právy, vlastnickými právy. Takže můžete nám dát jako záruku svůj vlastní dům a prostě toto je průmyslové odvětví, které opravdu hodně, hodně zkouší. E, takže ne každý malý a střední podnik má vlastníka, který by mohl dát jako zástavu svůj vlastní dům. Je pravda, že dnes existují značné rozdíly mezi těmi e, nástroji sdílené, e, řídícími nástroji sdílenými a centrálně řízenými nástroji. Tam vlastně jsou ty fondy ESIF, Common Provision Regulation, to je komplikovanější pro implementaci. Je to prostě eh, eh, je prostě obtížné eh, je přeměnit na skutečné finanční nástroje to příslušné nařízení prostě je obtížné. A celkově bych závěrem řekl, že finanční nástroje jsou definitivně něčím, co je velmi užitečné. Podívejme se na e, vlastně poptávku ze strany úrokových a finančních institucí. Jedno euro veřejných peněz generuje 15 až 20 eur e, v půjčkách a půjčky znamenají zaměstnanost, investice, výrobu a tak dále. Takže tohle všechno my podporujeme. Děkuji vám. Děkuji vám, pane. Děkuji za toto svědectví. Dostáváme se k závěru našeho slyšení a já bych požádal své kolegyně, aby vyvodili závěry z diskuze, z všech těch expozé a aby náš seminář, velice zajímavý e, seminář, ukončili e, abychom zjistili, zdali tedy e, Evropská unie se drží svých cílů, co se týče financování malých a středních podniků, aby bylo možno hovořit o růstu a e, větší zaměstnanosti. Děkuji, pane předsedo, děkuji všem, kdo tady vystoupili. Ehm, snažili jsme se poslouchat všechny. Ehm, zainteresované aktéry, abychom viděli, jakým způsobem je možné finančním způsobem potkat malým a středním podnikům. Já myslím, že asi nejsem schopna tady formulovat nějaký závěr, ale je tady celá řada věcí, která, eh, které se tady objevily v rámci diskusy, kdy hovoříme o přeskumu eh, finančního rámce, když hovoříme o těchto věcech, tak samozřejmě plaváme, eh, hovoříme také o flexibilitě, zjednodušení a přidané hodnotě. To je pravda, že hodně věcí se už zlepšilo a já si eh, to vzpomínám z minulého mandátu, kdy jsme na tom také eh, pracovali. Už tehdy se tato tři slova objevovala. Ano, zjednodušení. Eh, díky zjednodušení je přidaná hodnota dnes větší, než byla dříve a slyšeli jsme čísla, která ukazují, že použití takovýchto finančních nástrojů funguje. Ale pravda je, že eh, když pokročíme ještě dále eh, ve zjednodušování, když eh, si definujeme lepší finanční nástroje, pak určitě budeme moci mít i tu flexibilitu, která je tady tak byla požadována. A je třeba se přizpůsobit přímo v terénu. Tak, jak to tady vyplynulo ze slov jak EIB, eh, e tak Evropské komise. Ano, je to tedy možné ještě dále zlepšit. Zaznamenali jsme to, budeme pracovat na eh, revizi finančního, eh, víceletého finančního rámce a budeme na to také v tom Eh, jednání dále myslet v nadcházejících měsících. To budeme samozřejmě eh, probírat velice podrobně. Tady jsme se v rámci slyšení eh, mohli pouze zaměřit na to, že jsme položili na stůl problémy a naznačili, že je pro ně třeba hledat řešení v politikách i v tom revidovaném víceletém finančním rámci. Takže budeme na tom intenzivně pracovat. Děkuji. Uh, Děkuji. Já bych chtěla poděkovat eh, kolegyně eh, za skutečně ty velmi eh, důležité informace a chtěla bych dodat dvě věci. Především chci vyjasnit jednu věc. To Bank of Ireland, to je téma, které tedy s tím nemohu souhlasit, co tady bylo řečeno, protože skutečně jejich přístup malým a středním podnikům je naprosto, naprosto šílený. Navíc oni de facto eh, neposkytovali nové peníze, oni prostě jak si účtovali takovým způsobem, aby to tak vypadalo. Čili eh, ta, my skutečně potřebujeme vlastně to, abychom tady měli eh, vlastně to, to, to úvěrové centrum, které bude skutečně eh, dávat peníze malým a středním a ne velkým korporacím, které už tak mají peněz dost. Takže eh, my skutečně souhlasíme, že to tak má být, tak nemusíme čekat do roku 2020, ale můžeme trvat, aby se to dělo už teď. A e, skutečně je třeba mít určitou e, dohodu, e, je třeba, aby se tedy spojili takoví ti klíčoví stakeholdři na té dolní úrovni a aby jim nemohlo být diktováno z hora celkem cokoliv. Takže skutečně my také budeme potřebovat si trošku porozhlednout jinde ve státech, kde to dělají lépe. Takže já to nechci dále zdržovat a velmi vám všem děkuji za příspěvky a za toto slyšení. Děkuji, já se připojím k těm poděkováním, která tady již zazněla a především děkuji eh, paní Gadia Zabal Rubial a paní Ni Riad, eh, které si přáli, abychom tuto, toto slyšení se organizovali na téma financování malých a středních podniků. Hodně se hovořilo o zjednodušení. My jsme poslanci a e, právě my, když e, máme koncipovat nové regulační texty, to znamená směrnice, nařízení, právě my bychom měli střesoucí se rukou formulovat eh, předpisy, protože vlastně někdy eh, je tady až podezření rozporu. Budeme se snažit eh, postupovat důsledně. Děkuji, děkuji všem pozvaným hostům, řečníkům děkujeme, že tady bylo možné zazní, bylo možné formulovat naši víru v malé a střední podniky.